I will ask Martina, I will... A budu hovořit španělsky. Pokud potřebujete tlumočení, tak si nasaďte sluchátka. Buenos días. Dobré dopoledne, dobrý den vám přeji všem za Výbor pro práva žen v Evropském parlamentu. Vás chci všechny vřele přivítat a chci vám poděkovat za to, že jste přišli. Eh, dnes do Evropského parlamentu a eh, samozřejmě mm, zde chci v rámci summitu i poděkovat eh, za uspořádání této rozpravy, která bez pochyby bude velice zajímavá v okamžiku, kdy před námi stojí velké problémy, velké výzvy v Evropské unii a také v celém světě vlastně což znamená, že nemůžeme dát stranou základní otázky, eh, které jsou pořád relevantní a které eh, musí být takovým majákem, podle kterého se budeme řídit v našich politikách i eh, v oblasti vědy, výzkumu, organizaci občanské spol- v oblasti organizace občanské společnosti, právě proto, abychom podporovali kvalitu života a blaho e, všech osob a rovnost mezi muži a ženami. Dnes dopoledne pod názvem e, Kvalita výzkumu a inovací prostřednictvím rovnosti budeme mít tu příležitost, že si vyslechneme. Vyslechneme si různé zpravodaje, kteří sem přišli, aby se podělili o své poznatky a proto také chci i poděkovat vám za to, že jste přišli. Včera Včera jsme ve výboru pro práva žen jsme diskutovali o zprávě z vlastní iniciativy, eh, která se týká právě role eh, politiky rovnosti v oblasti zdravotnictví, duševního zdraví konkrétně Eh, mm, v kontextu těch různých cílů, které jsme si stanovili a řekli jsme si, že je důležité, abychom byli schopni eh, mm, postupovat eh, jaksi průřezově a rovnost pohlaví, tedy reflektovat do všech našich politik. Dnes hovoříme o inovacích, technologiích, vědě výzkumu, takže i zde musíme vzít do úvahy, že je třeba tuto koncepci eh, mainstreamingu této politiky je třeba zachovat, protože i tato eh, politika musí eh, být nositelem této perspektivy. proto bez jakýchkoliv průtahu. Já chci ještě jednou poděkovat všem, že jste přišli a doufám, že Mm, teď i díky projevům panelistů a díky rozpravě, kterou povedeme dnes, eh, mm, kdy eh, určitě vyslechneme celou řadu různých stanovisek a témat. Eh, a mm, to určitě všechno pro nás bude velice podnětné v naší činnosti. A bez dalšího dám slovo panu Mariovi Pintovi, který je spolu předsedou tohoto setkání honorálním předsedou a samozřejmě chci mu poděkovat eh, mm, za to, že dnes přišel a bude spolu předsedat tomuto panelu. Pane Pinto, máte slovo. Merci Děkuji za eh, tuto laskovou prezentaci. You know, we are doing a live stream here, and nobody on the live stream can understand French or Spanish or whatever je to tady eh, streamované, takže eh, prosím, někdo na streamu eh, nemůže poslouchat jinak než v angličtině, takže prosím, pokud by to bylo možné anglicky. Evropský parlament má mm, pracovní jazyky, všechny úřední jazyky Evropské unie. A proto právě vzhledem k tomu, že zde máme tu možnost Eh, eh, mm, se opírat o vynikající práci našich tlumočníků, tak je třeba všem umožnit, aby všichni mohli hovořit ve své mateřštině. A proto si myslím, že pan Pinto také může k nám pohovořit v jazyce, který eh, mm, pro ně je ten nejvhodnější a je třeba, je tedy důležité respektovat eh, jazyky všech eh, eh, členů, tak jak je používáme. Dě, děkuji, paní předsedkyně, je to velké potěšení. Je mi potěšení, že tady mohu být a zastupovat kanadskou vládu. Dovolte mi pár komentářů ještě předtím, než zahájíme to zasedání jako takové. Rád bych se podělil o, o své připomínky k úloze technologie, vědy, Eh, to vše je o lidech, je to o dialogu, o propojení, o sdílení eh, znalostí. Věna, eh, to není něco, co by bylo pouze pro elity. Všichni mají svoji šanci sdílet nové poznatky. V oblasti výzkumu. Výzkum by měl být takovou pákou pro podporu kariéry žen Eh, ve eh, vědě a ve výzkumu ve firmách po celém světě bychom eh, měli sdílet výsledky inovací po celém světě. Musíme vybudovat výzkumné prostředí, které bude zohledňovat rozložení našeho, naší společnosti. Musíme sdílet stanoviska, musíme respektovat diverzitu stanovisek a musíme do toho zahrnout všechny zkusiny. Eh, skupiny. Nemůžeme již více eh, opomíjet eh, skupiny, které byly marginalizovány v naší společnosti. V Kanadě máme původní obyvatelstvo a když hovoříme o nových vizích, o nových perspektivách, musíme začlenit, musíme zvolit ten holistický přístup. A to je to, co hledáme a to je to, eh, o co se snažíme, když eh, se snažíme dosáhnout rovnosti eh, žen a mužů, především v oblasti vědy a technologie. Jenom tak můžeme dosáhnout rovnovážného stavu. Paní předsedkyně, je pro mě ctí, že se můžu účastnit tohoto zasedání, které pojednává o těchto politikách v oblasti vědy a technologie. Děkuji vám. Gracias. Muchas gracias. Děkuji, pane Pinto. Máte pravdu, když říkáte, máte pravdu, když říkáte, že nemůžeme mm, v podstatě opomenout polovinu populace eh, v této době, když musíme se snažit využít lidského potenciálu v oblasti vědy, výzkumu, technologií. A proto v této otázce a v řadě dalších otázek budeme moci určitě eh, diskutovat, vést velice kvalitní diskuzi dnes dopoledne. A hned dám slovo paní Chris Marinsa, což je ministrině eh, pro vědu a technologii paní Grace Naledy Maris, Marisa Pandor z hm, Jaru. A chci jí poděkovat, protože ona musela uletět eh, dlouhou cestu, aby jsem mohla k nám dorazit. Máte slovo. Uh, thank you very much, uh, chairperson. It's... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Je pro mě velkou ctí eh, mít tuto příležitost a hovořit eh, na tomto velice důležitém summitu. Chci rovněž poděkovat vašim kolegům za pozvání. Ráda bych eh, začala tím, eh, že připomenu všem delegátům, že Jihoafrická republika eh, je demokratickým státem pouze 22 let a, a za toto období jsme museli učinit celou řadu kroků tak, abychom vybudovali rovnováhu, která byla narušena v období apartheidu Eh, museli jsme nastavit eh, rovnovážné stavy v naší eh, zemi a museli jsme řešit i celou řadu otázek nerovnosti mezi ženy a muži. Týkalo se to především oblasti vzdělávání. V roce 1994 se nám podařilo dosáhnout demokracie a tento proces změn se zaměřil mimo jiné tedy i na problematiku rovnosti žen a mužů. Museli jsme eh, řešit celou řadu úkolů eh, v oblasti kvality, v oblasti vyloučení, eh, rasistický přístup, účast žen, účast černé populace a tak dále. Takže celá řada různých druhů vyloučení, které bylo třeba řešit v rámci politik naší vlády. Za těch 22 let demokracie eh, bylo dosaženo obrovského pokroku, především v oblasti vysokého školství, vzdělávání a je tady ale před námi ještě celá řada nových eh, výzev. Ráda bych řekla, že jedna, jeden z aspektů naší země, především v oblasti vzdělávání, je eh, možnost Eh, zapojení studentů do eh, vysokého školství, a to i eh, černého pohlaví, tedy černé barvy pleti a žen. Významně investujeme v Africké republice do mladých lidí a přístupu k příležitostem. Nicméně, i když jsou ženy přítomny v oblasti vysokého školství, školství. Snažíme se dosáhnout rovnovážného stavu, stavu mezi eh, ženami a muži. Eh, stále je tam převaha mužů. Eh, pokud především v oblasti vědy, pokud jde o získávání PhD titulu, 58% žen je na vysokém školství. a eh, s vyšším vzděláváním se eh, toto eh, procento snižuje. Magisterské studi, studium, tam je to ještě markantnější a nejvíc tedy u toho PhD. Takže ženy, pokud mají proniknout významně do vědy a do technologií, musíme toto změnit. Vyvinuli jsme celou řadu iniciativ, eh, tak abychom eh, smazali tyto rozdíly. Eh, máme nový program Take Care of, tak abychom zapojili ženy do akademické sféry, aby mohli absolvovat PhD, studia post-PhD a akademické úrovně. To je program, který běží od roku 2001 Eh, a je zaměřen především na podporu žen. Rovněž eh, se snažíme budovat eh, střediska excelentnosti, kde jsou získávány nové poznámky, poznatky. Vybudovali jsme 16 takovýchto center. Pouze jedno z nich je však vedeno Eh, ženou. Z těch 16, 15 vedou muži. No, pak máme další model, který jsme skopírovali od eh, kolegů z Kanady. To je to jihoafrická eh, výzkumná iniciativa, která se zaměřuje na mladé vědce a výzkumníky. V roce 2015 jsme zbudovali 150 eh, eh, pozic, 157 eh, pozic, pouze pět z nich ale zastávají ženy. Já jsem byla naprosto zděšena, když jsem se podívala na tyto statistiky a jakožto politička jsem se v roce 2015 rozhodla, že nová, nové výzkumné pozice musí eh, být eh, určeny pro eh, ženy. Celá řada kolegů mě informovala o tom, že ženy výzkumnice prostě v jeho Africké republice nemáme, ale následně byly výrazně překvapeny tím, že se nám podařilo 14 takovýchto pozic obsadit. A když jsme tedy vypsali eh, konkurzy eh, na těchto 14 eh, pozic, dostali jsme 63 přihlášek od žen a ty ženy byly naprosto schopné tuto funkce zastávat. Takže toto je významné poučení pro politiky a bylo potřeba tedy takovéhoto Eh, radikálního vstupu, to bylo naprosto nezbytné proto, aby se nám podařilo dosáhnout eh, změn v oblasti vědy a technologií. Takže snažíme se měnit eh, statistiky. Každý třetí vědec je nyní žena, jsou mladší, jsou výrazně kvalifikovanější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 Gibt es dazu auch bereits politische Maßnahmen, politische Überlegungen, um dieses Thema noch stärker zu treiben? Thank you, Madam I don't know if there are more people who won't participate in this debate. Yes, there are here, there. Okay. I don't know all the names. Please uh, give. Uh,